mrzačení ženských pohlavních orgánů, protože se dnes koná Mezinárodní den, eh, který proti tomuto jevu má bojovat. A teď má slovo paní Korace. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisaři. Já jsem velmi ráda, že dnes jsme spojili své síly napříč politickým spektrem a všichni se snažíme zastavit tuto barbarskou praktiku. Vítám také to, že komise se zavázala poskytovat pomoc a finanční podporu těm, kteří bojují proti tomuto jevu. Víme, že se to dotýká milionů žen a dívek. A jak už jsme také slyšeli, děje se to i v Evropě. Tady půl milionu žen, které jsou tím ohroženy. A proto bychom to měli považovat za projev násilí na ženách a zneužívání dětí. A měli bychom to kriminalizovat. A proto bych chtěla, aby členské státy považovaly mrzačení ženských pohlavních orgánů za trestní čin a měli bychom zlepšit jak stíhání, tak i prevenci. Samozřejmě, že vždycky, když se o tom začne mluvit, tak lidé říkají, že Evropa nerespektuje hodnoty ostatních a různé tradice a chová se povýšenecky, ale já si myslím, že to není akceptovatelné. Ban Ki-moon, generální tajemník OSN, sám řekl, že bychom měli vždycky podporovat to nejlepší v různých kulturách a to, co je škodlivé, eh, se snažit vymítit. Násilí není nikdy ospravedlitelné kulturou nebo náboženstvím. My nic nikomu nevnucujeme, ale snažíme se bránit univerzální hodnoty, které jsou zakotveny v chartě OSN. A Měli bychom eh, to prosazovat velmi rezolutně. Měli bychom se také snažit eh, změnit kulturní postoj a podpořit všechny ty organizace, které eh, šíří osvětu a které bojují za posílení práv žen. A také bychom více měli spolupracovat s odborníky ve zdravotnictví, ve vzdělávání, tak abychom zlepšili prevenci. A také bychom se měli naučit lépe identifikovat rizikové skupiny, Paní předsedkyně, já jsem se připojila k této kampani o zerové, nulové toleranci mrzačení ženských hlavních orgánů. Doufám, že i všichni ostatní tak učiní a že eh, to dospěje do fáze akce. Děkuji vám, paní Koraco Bild, a nyní má slovo paní Gurmaj. Děkuji, pane komisaři. Kolegové, navzdory tomu, že si stále více Eh, svět uvědomuje, jaká je situace, tak ta čísla jsou šokující nejenom vně, ale také uvnitř Evropské unie. Je to nejenom hrubé porušení základních lidských práv žena dívek v mnoha ohledech, ale také je, to představuje výraznou eh,